Allora vi prego di prendere posto. Kolegyně, kolegové, posaďte se prosím tak, abychom mohli zahájit naši činnost. Iniziamo con eh, l'approvazione Začneme tím, že schválíme pořad dne. Pořad dne máte ve svých složkách dokumentů. Jestliže nikdo nemá žádnou poznámku nebo žádnou námitku, tak eh, budeme považovat eh, eh, tento pořad jednání za schválený. Myslím, že to je nejlepší postup. A pokud je o dnešní zasedání, chtěla bych říci, že budeme mít tlumočení do všech jazyků. A to jak pro vlastní zasedání, pro hlasování či pro slyšení. Schválení zápisu ze schůze 10. listopadu 2011 je dalším bodem. Tak eh, nebudou-li žádné námitky do konce tohoto zasedání, tak bude zápis považován za schválený. Vzhledem k tomu, že nás čeká hlasování a pak máme ještě dva body, tedy dvě zprávy na našem programu. Měli bychom se hned pustit do eh, představení klíčových prvků studie o Evropské síti obnovitelných zdrojů energie. Tato studie bude prezentována a diskutována během jedné hodiny. Máme tedy k dispozici jednu hodinu na toto téma. Dám slovo panu Altmanovi zhruba na 10 minut, během kterých nám může prezentovat eh, tuto studii. Prosím. Mm, non prende la parola il dottor Altman così come avevano previsto il nostro ordine di lavori, ma prenderà... Tak ne, tak nebude hovořit eh, doktor Altman, Nejdříve dostane slovo doktor Brenik Meyer. Také mu dávám k dispozici 10 minut. Introduction. Good afternoon. Eh, Dobré odpoledne. Dámy a pánové, vážené poslankyně, vážení poslanci, jmenuji se Branik Meyer a mám tady kolegu Matyase Altmana. Představujeme tým expertů, který vypracoval studii, která vám v nedávné době byla rozdána. A my chceme nyní předložit klíčové body této studie, která se týká Evropské sítě obnovitelných zdrojů energie. Chtěl bych říci, že mám-li 10 minut na tuto prezentaci studie, studie, která má 150 stran, eh, tak eh, chci ještě říci, že 15 lidí celkem vytvářelo tým, který se podílel na této studii. Tak jisté je, že během 10 minut mohu hovořit jen velice stručně. Chceme vám poskytnout celkový přehled o této studii a pak se chceme soustředit na několik klíčových bodů, což jsou především hlavní eh, překážky pro rozvíjení sítě, dále otázky analýzy eh, nákladů a výhod pro rozšiřování sítě, priority propojení a některá doporučení. Dovolte, abych začal prvním bodem, to je přehled eh, celé studie. Jak eh, asi není překvapením, eh, vycházíme z toho, že do roku 2020 chceme mít 20 obnovitelných zdrojů a také do roku 2050 chceme výrazně snížit CO2, což bude vyžadovat změny a také rozšíření sítě rozvodu elektřiny. Eh, zejména kolísavé eh, zdroje obnovitelných energií jsou dlouhodobým úkolem pro zvládnutí. Cílem této studie je eh, zjistit, jaké konkrétní potřeby v infrastruktuře budou do roku 2050, kde je třeba brát v úvahu existující různé výhledy do rozvoje obnovitelných zdrojů. Máme tady několik různých scénářů. Eh, které vycházejí z různých předpokladů. Většina či prakticky všechny eh, se eh, zpracovaly vlastně po tragédii v Japonsku, kdy celá řada zemí mm, oznámila změnu ve svých strategiích v oblasti energetiky. A také počítáme, že brzy dojde k paritě v síti, kdy se může do budoucna opět změnit scénář, ze kterého vycházíme. Když se podíváme na scénáře eh, výroby, produkce, tak můžeme říci, že doposud se ukazuje, že se do velké míry potvrzují odhady, to aspoň to posud studie prokazují. Dále se dívá, podíváme na priority eh, eh, infrastruktur, v oblasti infrastruktury, na analýzu, které posuzují náklady a výhody infrastruktury. Eh, dále cíle politiky a existující legislativa na úrovni EU a pak ještě překážky Doporučení, které jsme mohli formulovat, můžeme považovat za souhrné, vycházející ze všech aspektů této studie. Tady máme diapozitiv, který se zabývá klíčovými body. Obecně za to můžeme říci, že to je asi to hlavní, co by mělo z té studie vyplývat. To je to hlavní, co by eh, čtenáři o tom měli vědět. Podrobná analýza nákladů a přínosů e, v projektu infrastruktury, k tomu se ještě vrátíme podrobněji. Dále možné výhody i e, problémy ve vztazích na evropském energetickém trhu vzhledem k jeho integraci a zabezpečení dodávek. Dále e, Myslíme si, že třeba vytvořit větší propojení, eh, aby mm, se zvětšil objem obchodování a také se eh, odstranily úzká hrdla eh, menší závislost na fosilních palivech a možná tady budou některé nové tendence do dovozu i z hlediska například dovozu solární energie z, se severní Afriky. Eh, a dojde jistě k dalším eh, změnám v oblasti technologie, eh, výroby obnovitelných zdrojů. Bude to jistě mít také své dopady na ceny. V průběhu času budeme vidět různé vývoje v ceně z hlediska různých zeměpisných oblastí hlavní eh, výzvy to bude eh, rovnováha mezi zdroji energií, ale nejenom tato rovnováha, ale také rovnováha trhu jako takového. To znamená, že tady asi bude určitá hnací síla v ceně, která bude mít tendenci růst. Když se podíváme na dopad na životní prostředí nových infrastruktur, aniž by se nějak eh, omezovalý rozvoj. Dostaneme se k tomu později ještě eh, podrobněji, ale z hlediska formulování politik eh, můžeme říci, že je třeba brát v úvahu vztah mezi politikami v oblasti klimatických změn a dále mechanismy ETS a také podpora pro obnovitelné zdroje. Mohou tady být určité potenciálně konfliktní eh, tendence. Podíváme se na různé eh, překážky eh, v oblasti sociální, ekonomické i správní. Podíváme se, jaká je úloha politiků při zajištění situace aktualizované infrastruktury a zajištění zdrojů nebo cílů v oblasti energetice, energetiky. Můžeme se také podívat na to, co je již připraveno pro budoucí změny. Probíhá celá řada koordinací, ale bude zapotřebí ještě další práce, nejenom v oblasti koordinace, ale také přijetí určité odpovědnosti. Další diapozitiv, ten už jste pravděpodobně viděli, Tady vidíte eh, zeměpisné rozložení eh, zdrojů, eh, to je vlevo. Uprostřed jsou zdroje větrné energie, offshore a úplně vpravo zdroje sluneční, solární energie. To jsou ty takzvané kolísavé zdroje energie, fluctuating renewable sources. To je právě eh, důvod k celé řadě změn, které bude zapotřebí udělat, abychom toto vše eh, skoordinovali. Eh, dobrá zpráva je, že, toho, že je dostatek těch zdrojů, aby se pokryly naše potřeby, ale bude třeba přizpůsobit infrastrukturu. Změny se týkají toho, že obnovitelné zdroje energie, zejména ty, tedy ty kolísavé, nejsou vždy k dispozici právě v okamžiku, kdy je nejvíce potřebujeme. Je tady další eh, potřeba přenosu, tedy přepravy eh, této energie, tam, kde je energie zapotřebí. Na tomto obrázku Vidíme další dvě obnovitelné energie, což je geotermická energie a vodní eh, energie. Tady opět vidíme, jak je to rozloženo eh, zase nerovnoměrně. Opět je velice eh, důležité najít určité prostředky, jak vytvořit rovnováhu a jak dosáhnout flexibility. Eh, ta kolísavost neprobíhá pouze v průběhu dne, ale také v průběhu ročních období. Jaké změny tedy očekáváme? Eh, rozšíření přenosové sítě, samozřejmě to je velice důležité pro uh, Eh, neustále vytváření rovnováhy mezi poptávkou a nabídkou, a to i na velké vzdálenosti. Ale jsou tady i některé další varianty, které musíme zohlednit, jako například změna, eh, změna na trhu, eh, vy, produkce energie a její dobré řízení, konverze elektřiny Eh, reakce na poptávku a skladování energie. Ke skladování energie se ještě dostaneme později, protože jsou tady samozřejmě také otázky skladování energie i z hlediska ropy a plynu, ale také z hlediska zásob obnovitelných zdrojů energie. Další diapozitiv vám ukazuje různé varianty. Na vodorovné ase, ose máme zvyšující se podíl eh, variabilní eh, produkce a eh, na svislé ose máme dole nízké náklady, nahoře vysoké náklady. Eh, otázka zní, zda toto bude vše probíhat současně, nebo zda bude jedna fáze postupně končit, než se začne rozvíjet druhá fáze. A já musím říci, že v podstatě všechny tyto varianty do jisté míry, větší nebo menší míry, probíhají již nyní. A máme tady, eh, máme tady řešení, které také eh, závisí na konkrétních místních podmínkách. Někde jsou ty podmínky pro určitou variantu vhodnější a jinde ne. Důležité je, je optimalizovat celou tuto evropskou politiku mm, nákladově účinným způsobem. Musíme brát v úvahu eh, potřeby různých aktérů, subjektů, já jsem doposud hovořil o tom, co najdeme ve studii. Nyní se prosím podívejme trošku podrobněji na jednotlivé body. Tady máme otázku eh, překážek pro sítě. My jsme se zabývali technickými eh, překážkami, ty jsou uvedeny dole a u toho jsme konstatovali, že tam jsou ty překážky vlastně nejméně závažné nebo nejlépe zvládnutelné. Pak tady máme tři další skupiny překážek. Správní, sociální, ekonomické, což jsou e, překážky, které stále ještě musíme náležitě brát v úvahu a zkoumat konstatujeme, že eh, to seřazení nebo to pořadí těchto eh, překážek není tak eh, podstatné, protože v závislosti na konkrétních místních podmínkách může být ta či ona skupina překážek důležitější než jiná. A já za minutu předám slovo Matyjasovi. Jen vám ještě chci ukázat tento diapozitiv, který se týká ekonomických překážek, kde jsou problémy na trhu, přeshraniční otázky, e, neochota investovat a také nedostatek soukromých e, financí. To dnes e, je samozřejmě také způsobeno tím, že není úplně jasné, jak vypadají správní postupy. Dále se v sociální oblasti díváme na environmentální problémy, otázky zdraví, kde se doposud neprokázaly nějaké velké eh, překážky, ty je možné dále ještě řešit. Pak negativní dopad na krajinu. <clears throat> To samozřejmě je sníž, také problém snížení hodnoty eh, pozemku pro vlastníky. Dále administrativní správní překážky, to je eh, vnitrostátní <clears throat> právní předpisy, Eh, velice dlouhé postupy, povolování, <clears throat> přístup do sítě, posouzení environmentálního dopadu, které je v dnešní době také velice dlouhé, nákladné, omezující. Já předám slovo nyní Matiasovi, který bude hovořit o dalších aspektech studie. Thank you, Anthony. Děkuji a já se není zaměřím na analýzu nákladů a výhod v oblasti infrastruktury a také o tom, o čem se na evropské úrovni hovoří. Já se vám chci také připomenout cíle analýzy náklady a výhod. To je velice důležitá věc, protože na základě této analýzy se hodláme také rozhodnout pro investice a to řízení výběru investic znamená, se rozhodnout pro projekty, ale nejenom to, ale je třeba také v této souvislosti konstatovat, jak jaké projekty jsou nejvýhodnější. To znamená, že se zde sestaví tak říkajíc pořadí jednotlivých projektů. A také bych chtěl připomenout, že analýza náklady výhod e, se týká veškeré infrastruktury, netýká se to pouze výroby energie, ale také sítí. Tato tato folie nám ukazuje, že sítě a především rozšíření sítí se děje za účelem zabezpečení dodávek, tak abychom mohli integrovat integrovat eh, výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů. My tady se zabýváme čtyřmi druhy infrastruktury. Za prvé, tady hovoříme především o rozšíření sítí a pak také hovoříme o ukládání energie, což je takový doplňující faktor, eh, k rozšíření sítí. Potom také reakce na poptávku, ta se týká také toho, že jestliže dokážeme řádně reagovat na poptávku, pak nebudeme třeba potřebovat tolik ukládacích a skladovacích zařízení. A pak je také třeba řídit eh, poptávku. A jak víme, tak infrastruktura se boduje dlouho. To znamená, že dnes můžeme rozhodovat o projektech po roce 2050. Pak jsou tady ještě další eh, prvky, eh, E, týkající se realizace, to znamená, že doba životnosti infrastruktury je dlouhá, ovšem také realizační období bývají velice dlouhá. Ale souvisí s tím také celá řada nejistot, která je ve vztahu s analýzou nákladů a výhod. Je velice těžké stanovit náklady a výhody z dlouhodobého hlediska. Kdo to bude vědět v roce o roce 2050. Pak tady máme celou řadu parametrů s citlivými výsledky, což jsou například ceny pohoných mod, potom jsou to také náklady na investice do sítí, potom je to také hodnota zabezpečovacích systémů a provozní podmínky. Co uděláme s těmito nejistotami? variantami. Důležité je, abychom měli různé scénáře a neměli jsme pouze dva nebo tři scénáře, dejme tomu 10-20 scénářů a potom můžeme eh, se na jejich kombinaci a variaci rozhodnou pro ty nejdůležitější investice. Je také důležité provést analýzu sensitivity, citlivosti, promíchat, skombinovat jednotlivé parametry a pak uvidíme, co má největší dopady na náklady a výhody. V hlavní výhody, tady máme dlouhý seznam, v zásadě zde můžeme říci, že dochází ke zvýšené účinnosti využívání obnovitelných zdrojů. Máte snížení provozních nákladů, dochází ke zvýšení úrovně konkurence také dochází k navýšení eh, bezpečnosti dodávek, což souvisí především s tím, že dokážete přenášet obnovitelnou energii přes hranice a tak dále. Pak také celá eh, působnost a masivnost trhu je vyšší. O tom již se také zde hovořilo. Účinnost skladovacích kapacit se také musí posílit, ale v současné době máme velice malé e, kapacity na ukládání elektřiny v Evropě. To je úplně něco jiného než například také zásobníky plynu či ropy. Tak e, můžeme říci, mít zásobníky elektřiny, to je úplně e, zapotřebí jiná technická úroveň. A pak tady je také potenciální zvýšení velikosti a účinnosti nových výrobců na trhu. A jaké jsou výsledky naší analýzy a nákladů a výhod v Evropě? většina eh, ukazatelů ukazuje, že výhody budou vyšší než náklady ale především musíme přesně spočítat náklady a výhody a musíme používat je kombinované scénáře. Výhody vysoce překračují pouhou výhodu z obnovitelných energií, ale bude potom velice těžké rozložit jednotlivé náklady na jednotlivé aktéry. Podíváme-li se na prioritu do, na, invest, na investice do sítí. Toto jsou cíle a úlohy, které máme. Například Irsko, Dánsko, Řecko, Španělsko a tak dále mají velké množství kolísavé energie v síti. Máme zde část vnitrostátní, tedy národní a potom máme například také části, které jsou napájeny například do francouzských sítí. Ve Španělsku, Portugalsku, Německu a ve Francii tuto eh, strukturu máme. A co to znamená pro síť? máme navržené priority v balíčku pro infrastruktury. Toto bylo navrženo v říjnu Evropskou komisí a máme také desetiletý rozvojový plán, kde je, jsou tyto priority obsaženy. My zde vycházíme z přístupu ze spoda nahoru a říkáme, že každá země zde zná nejdůležitější projekty, ale není tady žádný přístup se zhora dolů, takže bychom se dívali pouze na Evropu ze satelitu a neexistovaly by žádné překážky. Podíváme-li se na článek 12 infrastrukturního balíčku, balíčku o infrastruktuře a to jsou vodítka, ten I, tak tady se hovoří, že by se měla připravit metodologie pro harmonizované energetické systémy v společném zájmu. Je velice ambiciozní, že očekávat, že takováto metodologie by se zpracovala v průběhu jednoho měsíce po předložení tohoto návrhu. My se domníváme, že zpracování metodologie bude trvat podstatně delší dobu. Nehledě na fakt, že určité analýzy nákladů a výhod byly udělány, ale tady zatím nemůžeme konstatovat, zdali návrhy jsou optimální a také zatím můžeme říci, že navrhované projekty zatím nejsou úplně uspokojivé z mnoha pohledů. Podíváme-li se na síť, tak tady je stávající úroveň propojení a když přejdeme na další folii, tak tady vidíme, kde jsou naše priority podle eh, desetiletého plánu rozvoje a toto dohromady by nám ukázalo situaci v roce 2020 na základě těchto plánů. I když to intuitivně vypadá jako velice dobré návrhy, tak to není vědecky založené či podložené eh, a nemůžeme tedy úplně říci, zdali toto propojení je opravdu to nejvhodnější. Pokud se týče vědy a výzkumu, tak zde musíme provádět koherentní výzkum na evropské úrovni. To je vlastně to, co říká tato folie. A nyní poslední folie, to jsou doporučení. To znamená, že infrastruktura může by mohla, by měla mít také určitý stupeň zastupitelnosti. A je třeba proto eh, vypracovat několik scénářů, o kterých již jsem hovořil. A to také znamená, že musíme především navrhnout dlouhodobé projekty, protože mnoho z současné infrastruktury bude fungovat a pracovat ještě v roce 2050. Já již jsem hovořil o tom, že potřebujeme je mít větší výzkum, tak abychom získali větší poklady pro politické rozhodnutí tímto bych chtěl skončit a děkuji vám za pozornost a nyní zodpovíme vaše případné otázky. Děkuji. Děkujeme oběma přednášejícím a nyní má slovo pan Koriade Kampoš na pět minut. Eh, děkuji, paní předsedkyně. Velice se mi líbilo vaše přednáška, že jste se na nás vyhradili takovýto čas. Děkuji mnohokrát. Já bych začal tím, že eh, poblahopřeji autorům této studie a chci říct, že tato studie je naprosto důležitá, protože může skutečně pomoci eh, provádět odpovídající nařízení a právní úpravu eh, v praxi a zejména tím mám na mysli tu analýzu eh, nákladu a přínosu. Mám několik otázek. První otázka. Do jaké míry si myslíte, že ty obtíže nebo ty bariéry eh, environmentálního a fyzikálního charakteru existují eh, v rámci oblasti obnovy sítě v oblasti onshore. Do jaké míry ty, tyto bariéry které mají technický, společenský, environmentální i ekonomický charakter, do jaké míry tedy něj brání. Když se podíváme na to, že náklady na onshore sítě jsou dvakrát větší než náklady na offshore sítě, nevím přesně, již si nespomínám, odkaď mám tuto informaci, ale dobře vím, že v poslední době opravdu se objevila v mnoha zdrojích. Jiný zdroj, ještě jeden zdroj říká dokonce, že ty náklady na onshore sítě jsou čtyřikrát vyšší než ty na offshore dítě. A proto se chci zeptat, do jaké míry můžou tyto obtížme zabránit eh, tomuto projektu přenosu a um, funkčnosti celého trhu s energiemi. Chci se tedy zeptat opravdu, do jaké míry je toto právě to slabé kritické místo s ohledem na úspěch tohoto mobilu. A dále, ty skladovací technologie, my máme neomezenou víru v technologický pokrok a v lidské vědomosti a znalosti, ale jistě uznáváme, že skladování pomocí vody je jediný způsob, který v současné době máme. A proto chci říct, že země, které nemající odpovědí vodní zdroje, aby mohly budovat vodní energiány a tímto způsobem skladovat energii, a chtějí se vydat tou cestou využívání obnovitelných zdrojů, tak samozřejmě takovéto země mají mnohem větší problémy než země, které mají eh, dobré možnosti využívat eh, vodní zdroje. A další věc. Do roku 2020 je možné, abychom do této doby měli technologické schopnosti tak, abychom dokázali skladovat energii pomocí stávajících modelů. E, tím mám na mysli ještě stávající technologická řešení. A dále úloha fotovoltaiky, fotovoltaických zařízení. Já jsem ve vaší studii nalezl a také ve schnutí jsem naletl relativně málo zmínek o fotovoltaické technologie. Já vím, že je to menší část um, toho předpokládaného procesu, ale myslíte si opravdu, že to využívání sluneční ergenie ehm, bude mít i nadále takovou tu okrajovou roli? Ehm, a jak si myslíte, že to tedy bude vypadat? A čtvrtá otázka Jakým způsobem byste zareagovali na kritiku, která e, se ozývá v našich zemích, která spočívá v tom, že to všechno je sice velice hezky pěkné, ale že konečný spotřebitel je ten, kdo platí ty investice do obnovitelných zdrojů a že ty investice se dějí daleko od něj, že to jsou závažné investice. Já znám ty protiargumenty, ale ten hlavní je ten, že veškerá energetická inovace je placena spotřebitelem, buď přímo či později, ale prostě je to vždy spotřebitel, který za to všechno platí. A proto bych vás požádal o odpovědi, které budou trochu originálnější než tato, kterou jsem právě uvedl. A poslední otázka se týká analýzy nákladů a přínosů. E, myslíte si, že ten cíl, který jsme schválili, a e, e srovnávali jste různé e, ale alternativy. Chci se zeptat, zda tedy dojde k tomu, že dosáhneme našeho cíle a jak se k tomu staví ASER a další a jak si myslíte, že to vypadá s projekty PIK a nebo máte pocit, že tam dojde k velkým změnám v této oblasti? Já chápu, že to byl jistě příspěvek, ale jak závažný je tento příspěvek? Jste přesvědčení o tom, že se to bude eh, využívat, a nebo máte pocit, že tam bude více kreativity v rámci budoucího vývoje? Děkuji. Eh, Correira do Campos, che è relatore del regolamento. Panu Correirovi de Camposovi, On je zpravodajem pro infrastruktury v oblasti energetiky. Nyní máme dalších pět řečníků, kteří si přejí vystoupit. Vyslechneme si je a potom budeme hlasovat. Pan Žado, děkuji paní předsedkyně a děkuji také řečníkům. Je tady jeden problém, který jste zmínili a připadá mě velice důležitý. Ano, skutečně. Teď se projednává nové nařízení, definuje se nové nařízení, které, jak doufám, poskytne společná kritéria eh, na základě analýz eh, nákladů a přínosů. A z čeho by také mělo vzejít několik eh, společných projektů ve společném zájmu. Identifikovat eh, ovšem tyto projekty ve společném zájmu, eh, to eh, probíhá na národní úrovni. Nebylo by možné najít nějaký proces, že poté, co by se vyvodili závěry ze všech eh, takových studií. Řeklo by se členským státům, podívejte, 27 národních plánů, to možná neudělá jeden eh, dobrý systém. Teď eh, je nebezpečí, že se dostaneme do slepé uličky, protože se pak mohou zvolit projekty společného zájmu, které se nakonec stanou čistě národními projekty, v lepším případě dvou národními, tedy dvou pro dva státy a nebude to fungovat eh, v propojení. Já myslím, že bylo by dobré mm, to náležitě skoordinovat, aby tyto národní plány byly kompatibilní. Děkuji. Io chiudo la lista degli oratori perché ne ho ancora otto, altrimenti non facciamo più Děkuji, uzavírám řečníků, protože jinak by nám eh, naši hosté nemohli odpovědět. Nejdříve pan Albertini. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěl bych předeslat toto otázka, kterou chci položit, možná nespadá přímo do oblasti, kterou se zabýváte a prosím již nyní o prominutí. Ve studii vám jde o to, abychom našli možná nejefektivnější úpravu pro výrobu a distribuci energií z obnovitelných zdrojů energie. Vy jste zohlednil dobře strukturované zdroje, jako je energie země, větrná energie. Já jsem devět let byl součástí radnice v Miláně a obnovitelné zdroje energie, které jsme využívali, byly zejména odpady. 80% Evropanů žije ve městech a z tohoto pohledu bychom možná měli v oblasti obnovitelných energií rovněž zohlednit spalování odpadu. Když se hovoříte o termických eh, zařízení, které jsou odpovídajícím způsobem dobře vybavená, tak je to jak ekonomické, tak ekologické. Protože výdaje na odstraňování odpadu tady budou vždy, ale pokud takovou tu energii využijeme, tak si myslím, že ji můžeme ještě s mnohem větším odůvodněním nazvat obnovitelná než možná ty ostatní přírodní zdroje. To si myslím, že je rovněž tedy třeba zohlednit v rámci našeho myšlení, ale pravděpodobně by bylo dobré k tomu vypracovat oddělenou studii. A dále někteří akademikové jsou toho názoru, že budoucí atomové elektrárny budou vybaveny novými technologiemi, E, jsou tím na mysli jaderné elektrárny, které budeme mít za deset let. Například, že nebudou využívat uran, který byl vytěžen ze země, ale například, že budou využívat uran z moře či dalších e, nalezišť na zemi a tímto způsobem by bylo možné rovněž pohlížet na jadernou energii jakožto na obnovitelnou. Děkuji panu Albertinovi a nyní paní Merkis. Prodi. Pan Prodi, tedy místo paní Merkis. Děkuji, paní předsedkyně. Je mi líto. Já jsem se se studií mohl seznámit až nyní, ale já zjišťuji, že zde chybí pro mě rozhodující úvahy a ty se týkají energetických super sítí s vysoce napěťovým stejnosměrným proudem. Takže to jsou takové ty eh, elektrické dálnice. A tyto energetické koridory či dálnice by v Evropě mohli se postarat o to, že bychom měli dobré možnosti vyvažovat mezi různými zdroji obnovitelných energií. A já bych rád také rád udělal statistické porovnání jednotlivých oblastí a pak bychom také měli zkoumat využívání již skladované energie. to je energie, která je podporou pro větrnou energii. My bychom měli ukládat energii především ve formě elektřiny. A také to, co řekl pan Albertini, dal by se využít také biomasa, kde by se vyprodukoval vodík, který by se dal posléze ukládat. To znamená, že bychom neměli vyrábět novou elektřinu, jestliže elektřinu můžeme vlastně již ukládat. Pan Kelly? Děkuji. Tato přednáška byla velice zajímavá. Já se chci zmínit o dvou bodech. Tady se hovořilo také o tom, že se musíme dívat za horizont roku 2020. My nyní jsme v roce 2012 a musíme opravdu mít dlouhodobou strategii a dlouhodobou provádět také dlouhodobé strategie nákladů a přínosů. A potom také, pokud se týče ukládání energie a generátorů. Tady se také hovořilo o tom přístupu ze zhora dolů. A mě by zajímalo, jak by se v této souvislosti také řešily administrativní záležitosti pod tom možná by se odstranily určité eh, regionální potíže, jestliže bychom hovořili eh, na evropské úrovni. A také v této souvislosti jsou tady také fiskální záležitosti a podobně. A jestliže dojde k průlomu eh, v ve výzkumu jaderné energie, tak jak se na to díváte? protože v této oblasti se dělá také velký pokrok v Rusku. Grazie. Turmes. Děkuji, pan Turmes. Grazie, eh, Děkuji, paní předsedkyně. Chci se zmínit o tom, jak eh, budeme plánovat eh, sítě eh, přístupem ze zdola nahoru či ze zhora dolů. A já se domnívám, že dnes je velice těžké získat přístup k datům o toku elektřiny, protože provozovatele přenosových systémů si tyto informace ponechávají pro sebe. Jestliže bychom se více koordinovaly aspoň na regionální úrovni mezi provozovateli eh, přenosových sítí, možná, že bychom měli mít jakási provozní střediska, kde by se setkávala setkávali informace a data a tak bychom mohli na základě těchto dat začít plánovat. A pak je tady ještě jeden aspekt, na který chci upozornit. Já jsem před několika měsíci pracoval na projektu Helios. E, e, v Řecku se měl postavit PV a PV je nyní, jo, fotovoltaické záležitosti jsou nyní e, v Německu levnější než v Řecku. Ale když to mi asi vůbec nebudete věřit. Ale potom marže u fotovoltaiků je nižší a proto protože v Řecku je tato marže podstatně nižší, tak eh, fotovoltaická zařízení eh, PV by byla v Řecku daleko dražší. A dnes investovat do sítě v eh, Irsku tak to se velice podraží, prodraží, protože také nejdřív se na to investice musí vláda půjčit. Neměli bychom spíše se snažit o to, aby Evropská investiční banka snížila cenu kapitálu především pro země, které dnes platí vysoké úroky na kapitál. Děkuji. Turmes Koši. Děkuji panu Turmesovi, nyní má slovo pan Koše. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem od obou řečníků jednu věc neslyšel, a to je otázka rovnováhy mezi velikostí těch produkčních jednotek a na druhé straně topologií evropské sítě. Tady samozřejmě existuje mezi těmito dvěma eh, aspekty vazba, když eh, budeme vycházet z toho, že obnovitelné zdroje energií budou pocházet z velkých eh, centrál, pak eh, vzniká určitý typ sítě, kde by byly spíše eh, vedení vysokého napětí nebo velmi vysokého napětí. Eh, Jeremy Rifkin ve své knize se domnívá, že každý dům, každý činžovní dům, každá čtvrť, dokonce i každý automobil bude si sám produkovat energii. To znamená, že budou miliony a miliony maličkých výrobních jednotek elektřiny. A v takovém případě samozřejmě ta sítě bude vypadat úplně jinak, než sítě v předchozím případě, kdy tam, šli, kdy tam šlo o velké výrobní jednotky. Um, vaše hypotéza do roku 2050, kterým směrem se přiklání? Spíše uh, k té první variantě velkých center nebo naopak k variantě velikého množství maličkých uh, produkčních uh, jednotek? Na tom samozřejmě závisí typ té sítě. A dovolte ještě, abych připomněl jednu věc, um, eh, která proběhla dříve ve Francii v Národním schromáždění. Eh, Přenos eh, eh, elektřiny před eh, několika lety byl diskutován právě v Národním schromáždění ve Francii. A bylo řečeno, no, nemůžeme respektovat příslušné zákony, které platí, musíme schválit jiné. Grazie, la parola Amazez Kukovic. Ultimo intervento, dopo diamo... Děkuji. Pan. Hvala lepa, gospa predsednica. Zahvaljujem. Děkuji, paní předsedkyně. Mnohokrát děkuji za tak důležitou a potřebnou analýzu a za tento výhled do budoucnosti. Technologie a technika jsou již velice pokročilé a my bychom v podstatě vše již mohli udělat nyní. Takže v roce 2050 v tom nevidím vůbec žádný problém a proto si myslím, že největší překážky jsou v oblasti sociální. Jak, bycho, jak můžeme pomocí lepších politik přesvědčit občany o tom, že Pokud chtějí mít zdravější planetu, tak je třeba zvolit cestu obnovitelných energií. A tyto možnosti využívat také proto, aby se vytvářela nová pracovní místa. Obnovitelné zdroje energie v sobě totiž skrývají potenciál pro nová pracovní místa a rovněž perspektivu pro malé a střední podniky. Děkuji. Grazie. La Commissione desidera intervenire. Děkuji. Chce se k tomu vyjádřit někdo za komisi? Není tomu tak? Pak bych tedy krátce udělala slova oběma našim hostům. Nejdřív pan Brenningmajer, prosím. Děkuji vám za tento dlouhý seznam otázek, protože všechny tyto otázky, které byly položeny, my jsme se také snažili řešit, také jsme je popsali v této zprávě. Jestliže hovoříte o integraci obnovitelné energie, pak je to opravdu dlouhá rovnice s mnoha proměnými. Otázky, které byly položeny, se týkaly také velkého velkého počtu těchto promětlivých a je také důležité zdůraznit vědeckou debatu a další výzkum. A to je jeden z klíčových závěrů z naší studie. Chci také zdůraznit otázku, ve vztahu k překážkám. Mohou překážky stěžovat rozvoj trhu? To je velice důležitá otázka, která byla také položena. Zdali námi identifikované překážky mohou být skutečně e, velkým balvanem, ale my jsme zjistili, že veškeré překážky lze řešit. Některé se musí řešit politicky, a také je třeba pak postupovat eh, eh, v rámci výzkumu. Také sociální akceptance je důležitá. Jestliže dokážeme sociálním partnerům vysvětlit sociální výhody tohoto systému, pak budou určité také tito aktéři na naší straně. A nyní předávám slovo Matiasovi. Well, I'll, I'll try to answer, um... Já se pokusím odpovědět eh, na tři skupiny otázek. Jedna se týkala skladování, uchovávání, dále investic do sítě a třetí se týkala eh, obnovitelných energií jakožto takových. Možná bych měl začít tou poslední otázkou obnovitelné energie. Jedna otázka zněla, neměli bychom považovat odpad za zdroj obnovitelných energií? 40 eh, eh, procent energií je obnovitelných a 60 fosilních. Otázka odpadu. Odpad tam představuje velice malý podíl, eh, a to i eh, v Evropě je velice malý podíl a zůstane to relativně malým podílem v naší spotřebě. Obnovitelné zdroje, další obnovitelné zdroje, eh, to jsou pravděpodobně kvantitativně ty nejdůležitější. Eh, další otázka zněla, zda bychom se neměli dívat i na jiné zdroje energií, které jsou levnější, kdo ponese nakonec eh, ty náklady, no samozřejmě spotřebitel. Když se díváme na vývoj, tak konstatujeme, že obnovitelné zdroje se postupně zlevňují, když se na to podíváte. Ehm, vidíme, že je to eh, procentuálně dvojmístné číslo, o které se ty ceny snižují a jsou tady samozřejmě maximální snahy, aby to bylo atraktivní i pro domácnosti aby to bylo nakonec výhodnější i pro domácnost vyrobit nějakou energii z obnovitelných zdrojů, než všechno koupit od dodavatele. Mohu tedy říci, že tady skutečně je potenciál, aby se ve středně až dlouhodobé vyhlídce cena obnovitelných energií pro spotřebitele opravdu snížila. A teď se dostávám k otázce investic do sítě. My jsme v našich eh, analýzách i v naší dnešní prezentaci hovořili o tom, že eh, směr ze zhora dolů by byl velmi důležitý. To vyplývá z naší analýzy. Naše analýza nezahrnuje podrobně eh, veškerý balíček týkající se infrastruktury, protože my jsme dokončili studii v polovině října, to je těsně předtím, než balíček byl navržen komisí. Jakže důležité to je, je třeba se na to důkladně podívat, co všechno tento balíček navrhuje. My ovšem v naší eh, studii jsme podrobnou analýzu zahnout nemohli. Je tady samozřejmě otázka přístupu ze zhora dolů, tak jak to momentálně navrhují tyto texty. A poslední série otázka se týkala skladování Eh, je to důležitá součást rozšiřování sítě? Já bych řekl, že ano. V mnoha eh, případech rozšiřování sítě bude méně nákladné ale eh, rozvíjení skladování bude možná rychlejší a dokonce v některých lokálních podmínkách i levnější. To je ekonomicky velice zajímavá věc. Nahradit jinak potřebné rozšiřování sítě. Z, ve střednědobého hlediska, řekněme od dneška do pěti až deseti let. Na lokální úrovni je to velice zajímavá varianta a to i e, ve velkém měřítku, když chceme vytvořit nějaké sezónní e, skladování, například vodíku. Ano, to je velice důležitá věc. E, skladování elektřiny ve velkém to může probíhat pouze eh, chemickým eh, postupem, eh, včetně tedy také výroby vodíku, což by mělo pocházet z obnovitelných zdrojů. Vyžaduje to další technický vývoj, o kterém také hovoříme. Týká se to zejména elektřiny, je tady mm, i určitá eh, série obtížný. Děkuji. Děkujeme oběma řečníkům. Děkujeme oběma řečníkům a pokračujeme a budeme hlasovat. Come si chiama quel signore che chiede la parola? solo una questione, questo è il voto del PPE. Monsieur Henning. Merci Madame la Présidente. J'aurais une Děkuji, paní předsedkyně. Já mám jednu otázku. Já jsem se zúčastnil velice zajímavé diskuse a děkuji, eh, že jsem byl eh, také díky překladům informován. Chtěl bych se zeptat, zda tento vynikající dokument bude eh, přeložen do všech mateřských jazyků všech, všech poslanců. Tedy ten písemný dokument zda bude také přeložen si rassicuro che sarà tradotto in tutte le lingue e verrà messo a disposizione dei colleghi. Mohu vás ujistit, bude to přeloženo do všech jazyků. A nyní přejdeme k hlasování. Per Sulla eh, agenzia europea. Nejdříve kolega Chichester. Je to jeho zpráva o Evropské agentuře pro bezpečnost sítí a informací. A dříve, než zahájíme hlasování, chtěla bych podotknout několik věcí. Hlasovací seznam zíká se to zdanění energetických produktů a elektrické energie. Tam chci poukázat na to, že 102, 103 a 104 jsou dodatek 102, takže o tom budeme hlasovat jako k dodatku o té 103 a 104. Budeme hlasovat jako o dodatku ke 102. Zohledníme to tedy během hlasování potom. A nyní se dostáváme k hlasování. CA1, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. Článek 4. 57 Čičestr, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 2, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 3, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Článek 6, pozměňovací návrh 210 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Článek 47 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Článek 7, 25, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 213, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 75, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Číslo 76, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 214 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Návrh 77. A je to ve dvou částech. První část, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část, pro, proti, zdrželi se, Schváleno. Pozměňovací návrh 215 pro, proti, strželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 78 pro, proti, strželi se, schváleno. A nyní jsme o kompresu 4 pro, proti, strželi se, schváleno. Kompromis 5 pro, proti, strželi se, Schváleno. Poznací návrh 94 pro, proti, strželi se. Schváleno. 95 pro, proti, strželi se. Schváleno. 96 pro, proti, strželi se. Schváleno. 97 pro, proti, strželi se. Schváleno. 98 pro, proti, strželi se. Schváleno. 99 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 100 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 101 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 102 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 103 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 104 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 105 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 106 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 107 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 108 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 109 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 110 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 111 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Dále hlasujeme en blok 228, 229 a 230 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 112 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 6. K, technická poznámka, prosím. Paní předsedkyně, týká se to pozměňovací návrh číslo, tedy respektive kompromisu číslo 6. Tady bychom rádi ještě jednou hlasovali odděleně o sídle na Krétě. Eh, protože se zdá, že je možné, aby personál eh, měl sídlo v Aténách a my bychom opravdu rádi o těch dvou věcech hlasovali odděleně, neboť my jsme se zavázali k tomu, že tato agentura bude mít sídlo na sí- Krétě. Mně to připadá sice zvláštní, ale prosím, ještě zvláštnější by bylo, kdyby měla teda agentura sídlo na Krétě a část personálu by byla v Aténách. Takže prosíme o oddělené hlasování k kompromisu, tedy kdo neakceptuje oddělené hlasování? Pokud by všichni souhlasili, tak by to šlo. Takže ještě jednou uh, kompromis 6 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 115 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 116 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 29 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Poznací návrh 239 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 239 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 7, 7a. 7a pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Budeme to ověřovat? Ano, ověřujeme. Je to kompromis 7a. Ověřujeme. Končím hlasování. Ještě jedna technická poznámka. Zamítnuto. Nyní kompromis 7b pro, Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 2 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 126 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 127 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Dále 128 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Poslanecí návrh 3 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 4 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 5 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 131 pro, proti, zdrželi se, Schváleno. Pro, proti, drželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 11, pro, je to Libe 11. Bod odůvodnění 27 Libe. A tady říká paní předsedkyně, jsme pravděpodobně na něco zapomněli. A to je sedmička Chichester. Pro, proti. Drželi se. Schváleno. A nyní jedenáctka pro. Libe. Libe 11. Bod odůvodnění 27. Pro Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 23. Pro, proti, zdrželi se. Schváleno 24, pro, proti, zdrželi se. Schváleno 150, pro, proti, zdrželi se. Schváleno 25, pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Kompromis 8, pro, Omlouvám se, říká paní předsedkyně. 27 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 153 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Prosím. Hlasovali jsme o čísle 26 a 151. Ty jsou identické. Hlasovali jsme o nich? Ano. O nich jsme hlasovali společně. Dále jsme od čísla 154 a 155 ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se. Schváleno druhá část pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Pak číslo 30 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 156 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 124 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 1 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 125 pro, proti, schváleno. Paní, paní předsedkyně, 125 přeci odpadá, ne? Ano, je to takto schváleno. A nyní konečné hlasování, jmenovité hlasování. Il voto se la posta, il voto è Hlasovali všichni, tímto ukončuji hlasování. blahopřeji. 55 pro... Promiňte, opravdu se paní předsedkyně 52 pro, jeden poslanec se zdržel a tři hlasovali proti. Děkuji. Děkuji vám, pan Čičestr má slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl poděkovat kolegům za velmi plynulé hlasování a jsem velice s výsledkem spokojen ale žádám o to, abychom odložili hlasování o legislativním usnesení, tak abychom měli další prostor na diskusi s radou a s komisí. Takže chci prosím odložit hlasování o legislativním usnesení. Ano, tak je to tím ukončené a my s tím také tak souhlasíme. Ano, všichni s tím souhlasí. Odložíme hlasování o legislativním usnesení. Ne? Sekretariát říká, že se o tom hlasovat nemusí. To znamená, že my odložíme hlasování o legislativním rozhodnutí, usnesení a dostáváme se k dalšímu bodu hlasování a to je bod číslo 6. Přeskum 6. akčního programu pro životní prostředí a stanovení priorit pro 7. akční program pro životní prostředí. paní zpravodajka je paní Kristýně Gutierrez. Pozměňovací návrh 1 pro, proti přijato. Dvojka pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Pozměňovací návrh 3 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 4 pro, proti, zdrželi se přijato. 5 pro,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 zdrželi se, přijato. 16 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 17 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 18 pro, Sedmnáct ověříme. Raději ověříme sedmnáctku. Eh, hlasujeme elektronicky. Končím hlasování. Tak, jak to vypadá, zamítnuto. 18 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 19 pro, proti, zdrželi se, přijato. 20 pro, proti, zdrželi se,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 zamítnuto. 29 pro, proti, zdrželi se, přijato. 30 pro, proti, zdrželi se, přijato. 31 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Paní předsedkyně se omlouvá, bylo to přijato. 32 pro, proti, zdrželi se, přijato. 33 pro, proti, zdrželi se, přijato. Raději to ještě ověříme. Ověříme 33. Končím hlasování. Přijato. 34 pro, proti zdrželi se, přijato. 35 pro, proti, zdrželi se, přijato. 36 pro, proti, zdrželi se, přijato. 36 pro, proti, zdrželi se, přijato. 38 pro, proti, zdrželi se, přijato. 39 pro, proti. Ověříme to, ověříme 38. Končím hlasování. 25 pro, 26 proti, zamítnuto. Měli jste pravdu. Třicet devět pro, proti, zdrželi se, přijato. Čtyřicet pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 41 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 42 pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní konečné hlasování, jmenovité hlasování. Končím hlasování. takže 52 pro, 4 se zdrželi, nikdo není proti. A nyní další bod na programu. Třetí hlasování dnešního odpoledne. To je naše životní pojistka, náš přírodní kapitál, strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2020. Máme tady kompromis A. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis B. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Návrh 6. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Návrh 7. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Návrh 9, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Návrh 10 pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis C pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis dva, eh, tedy návrh 12 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Návrh 13 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto.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 zdrželi se, zamítnuto. 30 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Ověříme, ověříme bod 30. Končíme hlasování. 41 proti, 14 pro. Tak to je opravdu jednoznačně zamítnuto. 29 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Třicet jedna. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. Třicet dva. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Třicet tři. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. 34 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 35 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Konečné hlasování eh, jmenovitě. Zahajuji hlasování. Tak, 54 hlasů pro plus 1, 55, jeden se zdržel. Myslím, že můžeme přejít k dalšímu body potraviny určené pro kojence a malé děti a potraviny pro zvláštní léčebné účely. Prosím, dávám vám slovo. Já bych eh, chtěl mít několik poznámek tady k tomuto stanovisku. Eh, pokud je o stínové zpravodaje z dalších politických frakcí, tak tady jsou vlastně dva bloky hlasování. Jedna eh, pro eh, malé děti a skupina B. Myslíme si, že by bylo lepší, kdyby to projednalo výbor Envy, protože se to týká zdraví. Eh, proto tady hlasovací seznam navrhuje zamítnout tyto poznámky a přidat k tomu memorandum, které by vysvětlovalo tyto aspekty. Eh, a mohli bychom to předat eh, výboru Envy, aby velmi pečlivě tyto specifické otázky projednalo. Kolega Rode, poi troviamo i voti in Děkuji panu Rodemu. My to zohledníme. A nyní začínáme hlasovat. Začneme číslem 53 pro, proti, drželi se, zamítnuto. 56 pro, proti, zdrželi se, zam, schváleno. Budeme ověřovat, ověřujeme návrh číslo 56. Bylo to schváleno. 34 pro, 18 proti. 57 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 4 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 58 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Dále 59, je to ve čtyřech částech. První část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Třetí část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Čtvrtá část pro, Ne, všechno to odpadá. Zbytek eh, platí jakožto zamítnutý. A jsme u kompresu 4 pro, proti, že se zamítnuto. Promiňte, říká paní předsedkyně kompromis 1 pro, proti, drželi se, schváleno. A nyní 63 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 6 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 64 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 66 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Promiňte, schváleno, říká paní předsedkyně. 67 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis dvě pro, proti, zdrželi se, schváleno. 73 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 75, promiňte, 74 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 75 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 76 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 77 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 78 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 79 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 80 pro, proti, zdrželi se, Zamítnuto. 82 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 83 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 84 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 85 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 86 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 87. Ne. 89 pro proti, zdrželi se zamítnuto, 92 pro proti, zdrželi se schváleno, 93 pro proti, zdrželi se schváleno, kompromis 3 pro proti, zdrželi se schváleno, 11 pro proti, zdrželi se. Schváleno 12 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 13 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 1 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 1 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 21 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 22 pro, je to ve třech částech. Tedy promiňte, ve čtyřech částech. První část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A tímto odpadají zbývající tři části a jsme u čísla 23 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 24 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 25 pro, 24 se bude ověřovat. Zahajuji hlasování. Votekiuza. Končím hlasování. 28 pro, 25 proti, schváleno. 25. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Dvojka pro, proti, zdrželi se, schváleno. 26. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 31 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 34 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 35 pro, proti, zdrželi se, schváleno 36 pro, proti, zdrželi se, schváleno 38 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 39 pro, proti, zdrželi se, schváleno 40 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 3 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 41 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 32 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní blok A. Pro, proti, Ne, budeme ověřovat. Není to jednoznačný výsledek. Ověřujeme blok A. Jedna zahájí hlasování, tedy blok A. Končím hlasování. 28 pro, 27 proti. Bylo to opravdu těsné. Ještě jednou 28 pro, 27 proti, schváleno blok B. Pro, Proti? Zamítnuto. Takže budeme ještě ověřovat. Znovu hlasujeme o bloku B. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Promiňte, zahajuji hlasování stále ještě. Blok B, voto aperto. Blok B. To Chiuso. A favore 22, 33. Končím hlasování. 22 pro, 33 proti, zamítnuto. Pak ještě číslo 7 pro, proti, strželi se, zamítnuto. Konečné hlasování, jmenovité hlasování. Končím hlasování. 42 pro, 11 proti, schváleno. Poslední hlasování. Změna směrnice Rady 2003 Jenom 96 ES, kterou se mění struktura rámcových předpisů společenství o zdanění energetických produktů a elektřiny. Paní Vuskot, vy jste se k tomu chtěla vyjádřit? Ne. Já jsem chtěla říct, že až přijdeme k návrhu 103 a 104, Měli by se, mělo by se hlasovat o obou, neměl by jeden padat. Co to je? It should be voted additional. Ano, to už bylo takto schváleno. Přejdeme teď k návrhu 43. Pro, proti, zdrželi se zamítnuto další 45. Kdo je pro? Ne, počkejte, 44. 44, protože 43 bylo zamítnuto. 44 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 45 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 46 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 47 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 48 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 49 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 50 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 51 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 52 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 53 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 54 pro. Chcete ověřit 53? Dobrá, ověříme 53, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Ano, měli jste pravdu, 25 pro, 30 proti, takže zamítnuto. To bylo číslo 53. 53 zamítnuto. 54 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Ověříme? Dobře, ověříme. Zahajuji hlasování. 54. Končím hlasování. 34 pro a 21 proti, takže schváleno. Návrh 55 a 56 dohromady, protože jsou podobné. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno návrh 5? Ne, chcete ověřit? Ověřit 55? Končím hlasování. 34 pro, 20 proti. Ano, schváleno. A teď 55, 56 pro, Proti? Ne. Ne, je to návrh 5, prosím. Hlasujeme o návrhu 5. Pět a 60 dohromady jsou stejné. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? No, já tedy popravdě řečeno si nejsem vůbec jistá, jak to vypadalo. Možná jste také dobře nezvedli ruku. Ověříme tedy návrhy 5 a 60, které jsou totožné. Hlas zahajuji hlasování, končím hlasování. 34 pro, 19 proti. Hmm, málo z vás zvedlo ruku předtím, ale toto znamená, že to bylo schváleno. Návrh 61 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 6 a 62 dohromady jsou stejné, pro, proti, zdrželi se, schváleno. 7 a 64 dohromady, pro, proti, zdrželi se, schváleno. 66 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 67 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 68 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 70 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 9 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 73 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A měli jsme hlasovat o 72, protože devítka nebyla schválena, předkládám tedy 72 hlasování, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 10 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 74 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 11 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 75 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 76 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 77 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 78 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 79 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 80 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 81 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 82 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 83 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 85 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 86 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 87 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 88 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 90 a 91 totožné pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Chcete ověřit 90 a 91? Dobrá, ověříme, za, za, zahajuji, už končím hlasování. 20 pro, 34 proti, takže zamítnuto. 12. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. 93 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 94 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 96, 97, totožné, pro, proti,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 Ano, máte pravdu, 103 a 104. Budeme tedy hlasovat o 103, eh, což je dodatek ke 102 a 104, což je dodatek ke 103. 102 už jsme hlasovali. Takže 103 jakožto dodatek ke 102. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 104. No, ale to už nemůžeme přece dodávat do 103, když 103 byla zamítnuta. No. Budeme přece jenom hlasovat o 104. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Chcete ověřit? Dobrá, ověříme. Končíme hlasování. 28 pro a 25 proti. Takže je to schváleno. No, to No, Perfetto. Tak, Sekretariát mi sděluje, že jsem zapomněla 92, ono to bylo na mém seznamu škrtnuto, já se velice omlouvám, musíme ještě hlasovat o 92. Musíme ještě hlasovat o 92. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? No, jestli jsem to dobře spočítala, je to schváleno. 105. Co chcete ověřit? 92? Dobrá, ověříme 92, prosím. Zahajujeme hlasování. Končíme hlasování. 28 pro, 22 proti. Předsedkyně říká zamítnuto. 105. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 106. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 108 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 109 pro? A 107 také, 107 jsme zapomněli. 107, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, schváleno. 108 už jsme odhlasovali. Ne, 108 budeme ještě jmenovitě hlasovat. Zahajuji hlasování. Prostě ověřujeme, tedy ověřujeme. 108. Končíme hlasování. 29 pro, 24 proti, schváleno. 109 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 110 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 111 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 112 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 113 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A nyní 114 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Teď se dostáváme k bodům preambule. A chcete ověřit? Co chcete ověřit? 114 chcete ověřit. Zahajuji hlasování. 114. Končím hlasování. 32 pro, 22 proti. Schváleno. 13 pro, proti, zdrželi se, Zamítnuto. 14 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 15 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 16 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 18 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 19 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. D- návrh 2 a 20 jsou stejné. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Ověříme návrhy 2 a 20. Končíme hlasování. 29 pro, 24 proti. Schváleno. 22 pro, proti, zdrželi se, na no, zamítnuto. 23 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 24 pro, proti, mm, ne, tak jenom 23. 24 ne. Přejdeme rovnou k 27. Pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 28 pro, proti, zdrželi se, schváleno 29 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 30 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 31 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 32 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Ověříme. Ověříme 32. Končíme hlasování. EPP má o jeden hlas víc, tak já stáhnu svoji kartu. Končíme hlasování. 26 pro a 25 proti. Schváleno. 33 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 34 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Ověříme? Dobrá. Ověřujeme. Končíme hlasování. 26, 26 tak je to zamítnuto. 26, 26, rovné hlasy, zamítnuto. 35. Pro? Proti? Zdrželi se, zamítnuto. 36 pro? Proti? Zdrželi se, zamítnuto. 3 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Ověříme. Návrh 3. Končíme hlasování. Hm. Je to zamítnuto. Návrh 37. Pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. 38 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 39 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 41 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 42 pro, proti, zdrželi se, Zamítnuto. 40. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Tak nyní jmenovité závěrečné hlasování. Končíme hlasování. Ještě moment. Tak, končíme hlasování. Máme 27 hlasů pro a 25 proti, dva se zdrželi. Je to schváleno. Tím jsme skončili hlasování. Kdo chce odejít, může odejít ze sálu, protože nyní přejdeme ke dvěma posledním bodům na našem programu. Ecco, lasciamo 5 minuti se qualcuno vuole abbandonare l'aula. Dáme vám pár minutek na opuštění sálu. Bene, allora passiamo. Dobrá. Takže se nyní dostáváme k bodu 10 našeho dnešního pořadu jednání. Je to mechanismus výměny informací o mezivládních dohodách uzavřených mezi členskými státy a třetími zeměmi v oblasti energetiky. Měli jsme na to naplánovaných 45 minut, či stále ještě máme. Máme 112 pozměňovacích návrhů, které jsme obdrželi, většina z nich je v angličtině, ale budeme mít dispozici i překlady, respektive již je máme. A již na minulé schůzi našeho výboru jsme vedli první rozpravu o tomto tématu. A já bych nyní předala slovo Kolovi Karinčovi, aby se mohl vyjádřit k pozměňovacím návrhům, které byly předloženy. Děkuji, paní předsedkyně. Budu hovořit stručně. Já mám spíše zájem o komentáře kolegů. Nejdříve bych chtěl poděkovat všem, kteří předložili pozměňovacích návrhů. Mnoho pozměňovacích návrhů bylo zajímavých, některé byly takové záhadné. Uh, já bych chtěl zdůraznit, že se domnívám, že tato legislativa je velice důležitá. Je důležité, aby my jako Evropský parlament jsme tuto legislativu schválili. Evropská komise musí mít šanci ovlivňovat mezi vládní, mezi státní dohody. A je také třeba, aby tyto mezivládní dohody byly v souladu s komunitou humanitárním právem. To je první věc. A druhá věc je to, aby Evropa vytvořila společ, či postupovala společně a hovořila jedním hlasem při vyjednávání takovýchto dohod v oblasti energetiky. Uh, musím říci, že některé členské státy vyjádřily svůj odpor vůči této legislativě. Také nechtějí, aby části legislativy byly e, závazné. A proto my jako Evropský parlament musíme hovořit e, společným jazykem tak, abychom měli co největší váhu v diskusích s radou a komisí. Mám dvě připomínky. Jedna se, je to otázka týkající se některých pozměňovacích návrhů. Za prvé je to charakter obchodních dohod. Přečte, pročtete-li si některé pozměňovací návrhy, tak vidíme, že některé návrhy pokrývají dvě strany. Některé návrhy říkají, že by žádné obchodní dohody neměly být začleněny, i když jsou součástí mezivládní dohody. Na druhé straně jsou tady návrhy, které říkají nejenom mezivládní dohody mají být součástí této legislativy, ale také obchodní dohody. Já navrhuji takovou zlatou střední cestu a sice jde o to, aby legislativa se vztahovala na mezivládní dohody, ale určité aspekty obchodních dohod, které jsou také zmíněny v mezivládních dohodách, by také měly být eh, eh, referovány komisi. Článek 7 se zabývá důvěryhodností a mlčenlivostí a je také důležité, aby součástí této legislativy bylo, že když části obchodních dohod budou překládány komisi pro hodnocení, tak aby tyto části byly opravdu důvěryhodné a nebyly tyto tyto informace předávány ostatním členským státům. To znamená, pouze komise by zkoumala e, soulad s komunitárním právem a obchodní aspekty by se potom nedostaly do rukou jiných členských států. Takže tento argument e, byl takovou červenou nití. A potom druhé téma, o kterém se chci zmínit, to je 112, 114 a 116. Zahrnutí odkazu na investiční dohody do této legislativy. Když jsem si několikrát návrh přečetl, tak jsem nevěděl, zdali je toto dobrý nápad, ale spíše jsem si říkal, zdali tento nápad spadá do této legislativy. Také jsem se o tom bavil s komisí a komise úplně si není jistá, že také investiční dohody by měly být součástí této legislativy. Komise říká, že investiční dohody jsou pokryty jinou legislativou a proto se ptám předkladatelů těchto návrhů, jaké zde máte argumenty a proč. Já si myslím, že tato, eh, tyto investiční záležitosti sem nepatří. Zítra se sejdu se stínovými zpravodaji ostatních frakcí a budeme se bavit o posňovacích návrzích, budeme se bavit také o harmonogramu. Já mám návrhy, které jsou eh, někde na půl, tak, aby komise byla spokojena a také, aby příslušné průmyslové odvětví netrpělo. Toto jsou dva hlasní aspekty, to je otázka obchodních dohod a já navrhuji, že bychom se ubírali směrem ke středu zde a také otázka na kolegy, kteří e, také navrhovali začlenění investiční dohod do této legislativy. Já se jich chci zeptat, zdali je to opravdu nutné, protože ani komise nemá argument pro to, aby aby tyto dohody byly sem začleněny. Já eh, bych si rád vyslechl kolegy, jaké mají argumenty pro. Takže to je všechno z mé strany a nyní si vyslechnu své kolegy. Děkuji. Děkuji, děkuji vám, kolego Karenci. Pan Langen, stínový zpravodaj za SAD. Děkuji, paní předsedkyně. Nejdříve chci srdečně poděkovat zpravodaji. Já se domnívám, že vy jste zaujal přesněný dobrý kompromisní postoj, protože vzhledem k jednáním s radou a vzhledem k tomu, že víme, že v radě mnoho členských států tuto legislativu odmítá. Proto je nutné, abychom dospěli k širokému koncenzu mezi všemi politickými frakcemi, tak abychom měli opravdu váhu proti radě. Je důležité, abychom tuto legislativu schválili, protože výzvy budoucí energetické politiky budou také ovlivňovány eh, dohodami mimo naše hranice. A jestliže chceme definovat eh, energetickou strategii do roku 2050, tak musíme také se zaměřit na dohody, které tuto politiku ovlivňují. To znamená, že opravdu musíme vytvořit široké politickou jednotu, abychom tuto legislativu dokázali prosadit. Je také jasné, že v první řadě se jedná o dohody o smlouvy mezi státy a EU. A proto nemůžeme rozšiřovat legislativu na všechny soukromoprávní dohody a smlouvy. Proto jsem stejného názoru jako zpravodaj. Nejdříve první úrovní jsou mezivládní dohody, které se provádějí zcela běžnou metodou, jedině, že by se tady uváděly explicitní soukromoprávní a obchodní aspekty, ale jinak bychom zde postupovali stejně. A potom také otázka zapojení parlamentu to je důležitá věc, protože my chceme společně definovat energetickou politiku a právě proto bychom měli zabezpečit informování parlamentu tak, abychom v dialogu s komisí mohli definovat společnou cestu. K tomu patří také to, že komise bude přeskoumávat dohody, zdali jsou v souladu se společnou energetickou koncepcí a také ke, se společnou klimatickou politikou. Já se domnívám, že komise by měla postupovat aktivněji, než jak to navrhuje legislativa, že by neměla pouze čekat na chování členských států, ale měla by prověřování dělat aktivně a proaktivně. Tady bychom měli nalézt společné pozice. A potom také ještě k investičním dohodám. Samozřejmě existují dohody, které obsahují také určité ochranné doložky, například energetická charta. A já bych to zde rád začlenil, tak abychom komisi i radě připomněli, že když dohody na ochranu investic budou součástí těchto dohod, pak i práva parlamentu musí být eh, respektována jako spolurozhodovatele. A proto také chci ještě ostatním partnerům připomenout, že v tomto případě možná musí být také respektovány ostatní jiné články Lisabonské smlouvy. Děkuji vám. Kolega Žado. Děkuji, kolega Žado. Děkuji, paní předsedkyně. Minulý týden jsme hlasovali ve výboru INTA o stanovisku o této zprávě, kde se podporuje práce zpravodaje až na jednu výjimku, kterou já jsem ostatně úplně nepochopil. To, že část výboru eh, INTA se nechce odkazovat na cíle energetické politiky EU. Začátkem odpoledne už proběhla diskuse o důležitosti infrastruktur eh, v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Vše, co děláme v oblasti energetiky dnes, musí zapadat do stejné dynamiky eh, ke stejným dlouhodobým cílům. To musí směřovat. Eh, Diskusy, kterou povedeme zítra s panem Karincem, to budu velice zdůrazňovat. A také to zdůraznili i další kolegové. To vše, do čeho dnes investujeme, všechny dohody, které uzavíráme se třetími zeměmi, to všechno musí být konsistentní s dlouhodobými cíly, které jsme si eh, stanovili až do roku 2050. Děkuji. Se, kolega Del Castillo. Děkuji, kolega Del Castillo. Kolegyně Del Castillo, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Jak víme, tento návrh komise Toto rozhodnutí spadá do balíčku, který se skládá ze sdělení o globální strategii v oblasti vnějších vztahů EU v energetické oblasti. A máme tady celou řadu věcí, které jsme již diskutovali ve výboru, e, které jsme diskutovali, myslím, již i dostatečně. Já bych chtěla zdůraznit jeden aspekt. E, a to je také, se to týká několika pozměňovacích návrhů, které jsem předložila. Jde o specifikaci, že vše, co se týká mezivládní eh, dohody či mezivládních dohod mezi členským státem a dalším členským státem, musíme brát v úvahu, že podle stejné definice, dohoda mezi členským státem a podnikem, který je veřejnoprávní a funguje v oblasti energetické, plynárenské a podobně, tak když se realizuje dohoda mezi členským státem a veřejnoprávním podnikem, veřejnoprávním z hlediska kapitálového podílu a z hlediska řízení. I tam musí fungovat všechny transparentní postupy informací, které se týkají také mezivládních dohod ve smyslu tohoto právního předpisu. Já tedy myslím, že to je důležité. Jistě všichni víme, že existují e, některé podniky, které jsou veřejnoprávní a které jsou nesmírně důležité a ty také mohou uzavírat e, dohody, které pak mají velice velký dopad. Děkuji. Grazie, Vidal Quadras. Děkuji a slovo má pan Vidal Quadras. Děkuji, paní předsedkyně. Já si myslím, že v této fázi diskuse eh, všichni souhlasíme, že je potřebné vytvořit eh, mechanismus výměny eh, informací o mezivládních dohodách uzavřených mezi členskými státy a třetími zeměmi v oblasti energetiky. Eh, ty důvody, které nás k tomu vedou, tam asi také jsme všichni zajedno. Je to otázka solidarity a je oprávněné, že když členský stát uzavírá určitou dohodu mm, mezivládní s třetí zemou, s třetí zemí eh, v oblasti energetiky, to je samozřejmě normální, to je běžný obchodní zájem, ale není už běžný obchodní zájem, aby se taková dohoda uzavírala eh, na úkor nebo v neprospěch nějaké další země. To by pak opravdu nedávalo smysl. Takovéto eh, dohody se musí opírat o zásadní principy a musíme zkoumat jejich konkrétní aspekty. První věc je pole působnosti tohoto rozhodnutí. Někteří eh, kolegové by chtěli zcela vyloučit eh, dohody s obchodními subjekty, jiní zase se domnívají, že by to mělo se vztahovat pouze v takovém případě, že jde o výslovnou, výslovný odkaz na, eh, mezi, na mezivládní dohodu. A mm, třetí skupina, do které patřím také já, se domnívá, že když je mezivládní dohoda uzavřena mezi určitou zemí a veřejnoprávním podnikem nebo státním podnikem z jiné země, pak je třeba zohlednit takovouto situaci, která je eh, specifická, protože tam nejde o čistě obchodní dohodu. Kompromisním řešením by bylo ponechat návrh komise a zajistit, že veškerá informace e, bude sdílena také s dalšími členskými státy. Že tady bude otázka článku 7, který definuje důvěrné informace. V některých eh, výjimečných inform- v případech by eh, taková dohoda mezi soukromým podnikem eh, spadala pod principy toho, tohoto rozhodnutí. A mohla by být považována za důvěrnou s tím, že by informace o ní byly dostupné pouze komisi. Pro některé eh, by komise měla rozhodnout eh, sama, zda tady eh, zasáhne nebo ne. I tady musíme usilovat o rovnováhu, o kompromis a můžeme se dohodnout, že komise může rozhodnout z vlastní iniciativy, zda se chce podílet na takových jednáních nebo ne. A když ale o to počlenský stát požádá, pak by komise měla být povinna se účastnit takových jednání. Pak je tady ještě další aspekt, a to je otázka kompatibility dohod, eh, o kterých se jedná, ale ještě nejsou podepsány. Podle mého názoru taková kontrola kompatibility by se neměla provádět pouze, když o to požádá příslušný členský stát, Jestliže cílem je uzavřít eh, mezivládní dohodu, která by mohla být negativní eh, pro jiné členské státy, pak i v takovém případě by komise měla eh, mít pozici, ve které to proskoumá a vyjádří se k tomu, zda to skutečně škodí dalším členským státem. A konečně bych chtěl ještě znovu zdůraznit, že je potřebné vyjasnit důsledky negativních postojů ze strany komise to by eh, mělo být předmětem vyrozumění členského státu v náležité formě a mělo by tady dojít u upozornění, že je tady nebezpečí, že když členský stát podepíše takovou dohodu, že tady je možná hrozba eh, řízení pro porušení smlouvy. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji kolegovi Vidal Kvadrasovi a tím jsme uzavřeli seznam řečníků a nyní se vyjádří zástupkyně komise, pokud si to přeje. Děkuji, přeji vám všem hezké odpoledne. Zdá se, že tady výbor eh, ITRE do velké míry podporuje návrh komise, což je velice pozitivní vývoj. Já bych se možná vyjádřila ke dvěma nebo třem věcem, které jsou klíčové. Začnu obchodními dohodami. Jestliže členský stát eh, se obrátí na obchodní eh, společnost a Eh, uzavírá dohodu, například když jde o stavbu eh, plynovodu, pak členský stát bude žádat, aby eh, se ten, tato dohoda sdílela s ostatními. A komise v tom případě musí tuto věc posoudit, aby, aby mohla posoudit kompatibilitu s právními předpisy EU. Pokud jde o, posl- o zacházení s důvěrnými informacemi, to samozřejmě tady platí a členský stát má právo informovat komisi o tom, jakého stupně důvěrnosti dané materiály jsou. Pokud jde o načasování, dovolte, abych se vyjádřila o posouzení ex ante. Hlavním cílem návrhu je zajistit, že již v brzké fázi mezivládní dohoda bude kompatibilní s legislativou na vnitřním trhu EU a také s politikou bezpečného zásobování. Tato politika bude snadněji prováděna, když bude komise informována ve včasné fázi vyjednávání. A tady je tedy potřeba posouzení ex ante a e, v konkrétních specifických případech se i zkrátí termíny pro takové posouzení. Když komise vypracovává posouzení ex ante, pak je samozřejmé, že komise nebude schopna poskytnout definitivní eh, rozhodnutí či definitivní eh, posudek. Zda je to v zájmu členských států, eh, investorů a spotřebitelů. Když bude zapotřebí zahrnout odkaz na to, že dohoda o bilaterální investici bude přeskoumána, pokud jde o eh, pravidla vnitřního trhu, takový odkaz bude muset být eh, obsažen v samotném nařízení. A to tím spíše, že toto nařízení stále ještě schváleno není. Nemůžeme předjímat, jak dopadne celé eh, řízení v rámci spolurozhodování. Když eh, tam je, bude definována pro komisi povinnost eh, informování, <clears throat> pak taková bilaterální dohoda v oblasti energetiky by byla brána také v úvahu v takové zprávě. Děkuji za pozornost. Grazie, parola. Děkuji. A na závěr pan Karens. Děkuji, vážení kolegové, za všechna vaše vystoupení. Některé poznámky z mé strany. Pokud jde o pole působnosti, já myslím, že to je otázka, kterou musíme projednat ještě na setkání se stínovými zpravodaji. My, tedy jménem parlamentu, bychom eh, mohli navrhnout, že jde o eh, dohodu mezi členským státem a třetím státem nebo podnikem. To je tedy otázka, co všechno spadá ještě pod tento právní předpis. Podle toho, co tady říkali kolegové a argumentovali kolegové, tak mě eh, zaujala tato otázka. Měli bychom ji zítra probrat, abychom zjistili, zda v parlamentu dojdeme ke konsensu v této věci. Jestliže parlament eh, navrhne takové změní a bude mít velice jasnou většinu v hlasování, Eh, tak si myslím, že tady bude určitě reakce od některých vlád, od některých členských států, ale možná, že to není tak špatné. Občas je dobré formulovat velmi jasně stanovisko. A já myslím, že v tom ještě budeme dále diskutovat. Já tu myšlenku chápu. Eh, ale prostě týká se to té otázky, jaké je pole působnosti rozhodnutí. K tomu už se tedy v této fázi dále vyjadřovat nebudu. Eh, pokud jde o potřebu jasného vyjádření, říkal to pan Vidal Quadras, eh, kdy musíme mít také jasnou představu, jaké jsou důsledky negativního posouzení. Ano, s tím já zcela souhlasím. To je prostě postup, Eh, který bude předmětem kompromisu, který zpracovávám. Komise informuje členský stát a členský stát bere v úvahu mm, posouzení. Ale co když nevezme v úvahu doporučení a bude eh, trvat na podpisu takové smlouvy? Bude tady zahájeno řízení pro porušení smlouvy? Členský stát eh, Eh, samozřejmě ví, že to, co doporučuje komise, není závazné, ale když si bude komise myslet, že to je v rozporu s, evropskou, s evropskými právními předpisy, může zahájit takové řízení pro porušení smlouvy. Dále, eh, pokud jde o řadu návrhů v různých článcích, eh, vždy ve stejné formulaci, myslím, že to bylo od zelených a možná také od SAD, že musíme jasně definovat cíle politiky ve věci změny klimatu. Já mám pozměňovací návrh, kde to, ta formulace je trošičku širší. Také o tom budeme diskutovat zítra. Já nejsem proti té myšlence, myslím si, že je to spíše otázka, jak přesně to budeme formulovat. Slyšeli jsme odpověď komise na investiční dohody. To si myslím, že taky je téma, které bychom zítra měli projednat a uvidíme, zda se nám podaří dosáhnout konsensu. Další ještě poznámky? Nemyslím, že zaznělo v diskusi ještě něco, jiného než to, co už jsem tady komentoval. Takže já ještě jednou děkuji za všechny pozměňovací návrhy, děkuji za diskusi a velice se těším na zasedání eh, s stínovými zpravodají, které proběhne zítra. Děkuji panu Karinčovi. Orientační hlasování na výbor ITRE stanovena mandát, který stanoví mandát pro vyjednávání s radou, se bude konat 21. února. A nyní se dostáváme k poslednímu bodu na pořadu jednání. A to je konkurence schopný jednotný digitální trh. A slovo má kolegyně Tikal. Na Máme ještě k dispozici 45 minut. Takto jsme si to naplánovali. Děkuji, paní předsedající. Elektronická veřejná zpráva a konkurenceschopný jednotný digitální trh, to jsou velice důležitá témata. Digitální agenda je významná součást strategie Evropa 2020. K tomuto tématu by se dalo říci mnohé. Já se ale vynasnažím tady eh, předložit pouze krátký přehled o tomto tématu, tak aby kolegové měli dostatek času na to eh, se k tomu také vyslovit, protože mě velice zajímá jejich názor. Nejdříve bych chtěla říci, že důležitý elegant této agendy jsou IKT, tak, abychom měli energetickou veřejnou zprávu, která bude bezpečná, udržitelná a inovativní. Digitální agenda nabízí různé možnosti v oblasti elektronické veřejné zprávy. Například podporu přeshraniční veřejných služeb či interoperabilitu elektronických veřejných zpráv, služeb, dále jednotné kontaktní místo, která by fungovala jako plnohodnotná střediska elektronické zprávy, dále vytvoření společného seznamu klíčových přeshraničních veřejných služeb, dále podporuje celoevropské normy v oblasti KT a důležitá oblast je také elektronické zadávání veřejných zakázek. Já se tady budu zmiňovat pouze o některých oblastech. Z historického hlediska máme v Evropské unii 20 důležitých systémů, základních veřejných služeb. 12 z nich jsou pro občany, to se týká například daně z příjmu, hledání zaměstnání, dávky, dávek sociální zabezpečení, osobních dokladů, registrace vozidel, stavebních povolení, elektronických knihoven, veřejných knihoven a dále například změny adres. Pak zde máme osm služeb pro podniky, například se týkají daně z přidané hodnoty, daně z příjmu právnických osob, zápis podniku do obchodního rejstříka, předkládání celních prohlášení a další. Tak, abychom mohli změřit pokrok v oblasti online služeb, potřebujeme určitý rámec a potřebujeme tři čtyřstupňovou soustavu za P. Za prvé zasílání informací online, dále jednosměrná interakce, to je stahování formulářů, dvousměrná interakce, to je stávání formulářů, vyplňování formulářů online a za čtvrté, to by byly plné online transakce, včetně dodání a zaplacení. Podle devátého srovnávací, deváté srovnávací hodnocení elektronické zprávy máme zde 82 což je průměrná dostupnost veřejných online služeb. Nejvýkonnější je Rakousko, Irsko, Itálie, Malta, Portugalsko a Švédsko. Zpráva ukazuje, že služby pro podniky jsou mnohem pokročilejší momentálně než služby pro občany. Potřebujeme tedy jednotné kontaktní místo, jak to již existuje v Rakousku, Dánsku, Estonsku nebo ve Spojeném království. Byl by to jakýsi specializovaný portál. Co se týče komplexnosti těchto služeb, Malta, Slovinsko a další země jsou v této oblasti na prvním místě. V roce 2010 eh, se orgány místní a eh, regionální zprávy dokázaly využít pouze 50 online využitelných služeb. Do toho zasahuje celá řada faktorů a zde by byla důležitá lepší interoperabilita v evropské oblasti. Jedná se například o IDM, zpráva elektronických identit, či Eh, elektronické identifikace, elektronické ověřování a další. Na úrovni Evropské unie znamená interoperabilita že aplikace elektronické veřejné zprávy určité země eh, bude schopno rozeznat veškeré elektronické podpisy od veškerých dalších eh, certifikačních služeb dalších evropských zemí. Certifi- protože ale v současné době země důvěřují pouze vlastním certifikačním službám, znamenalo by to, že plná interoperabilita může vzniknout pouze, pokud by národní certifikační střediska byly schopni akreditovat i jiné než národní eh, poskytovatele těchto certifikátů. Dále Eh, máme zde různé modely elektronické veřejné zprávy, také různé modely elektronických podpisů, ale většina zemí uznává elektronický podpis v rámci své vlastní elektronické veřejné služby, aniž by zohlednili, že podniky či fyzické osoby eh, nebo respektive některé podniky nabízejí obdobné služby v dalších členských zemích. Na evropské úrovni tedy nemáme žádný dobrý náhled rámec, protože veškeré služby jsou orientovány pouze na národní úroveň. Je důležité zdůraznit v této souvislosti, že v roce 2011 pouze 50 eh, uživatelů užívalo formuláře, které byly dostupné online. Bohužel se tedy internet dostatečně nevyužívá a týká se to jak občanů, tak podniků. E, je tedy třeba zvýšit využívání těchto služeb. Ne, potřebujeme, aby systémy byly mnohem přístupnější, a to zejména v oblasti mobilního internetu. Zde je třeba pokročit. Elektronická zpráva je velice důležitá jak pro podniky, tak pro občany Evropské unie, protože tímto způsobem se šetří náklady na administrativu. Velice často musí podniky a občané překonávat celou řadu překážek, pokud chtějí být činní v této oblasti, či využívat tyto služby. Máme zde velké překážky, které se týkají také přeshraničních služeb a ty se týkají zejména elektronického podpisu a elektronické identifikace a také skutečnosti, že interoperabilita bohužel ještě v Evropské unii dostatečně nefunguje. Abychom měli přeshraniční efektivní služby a mohli je nabízet v Evropské unii, Potřebujeme interoperabilitu mezi občany a podniky a rovněž potřebujeme společenský právní rámec, který musí být jasný a koherentní a rovněž potřebujeme vzájemné uznávání a vzájemnou certifikaci elektronických podniků. Vítáme národní plány, které se týkají elektronických podmyslů a elektronické identifikace. Rovněž vítáme pilotní projekty, které se týkají interoperability přehraničních služeb. Požadujeme komisi, aby pro, přistoupila k revizi směrnice o elektronických podpisech a ptáme se komise, zda by bylo možné abychom eh, vypracovali novou směrnici. Standardy jsou navíc důležité, stejně jako normování a proto vítáme, že komise Eh, eh, udělila odpovídající úkoly evropským normalizačním orgánům, tak abychom mohli tuto oblast eh, standardizovat a aby se z elektronického podpisu stala odpovídající norma. Interoperabilita potřebuje rovněž interoperabilitu klíčových služeb, to je takzvané private key institutur, je to ten takzvaný evropský Brit. Potřebujeme také rovněž opatření správní na evropské úrovni, eh, tak, abychom mohli otevřít vnitřní trh podle evropských a národních plánů. Vyzýváme členské státy, aby použili eh, své rozpočty pro to, aby oblast IKT učinili transparentnější, aby byla upravena více odpovědně a je třeba zavést eh, bezpečný přeshraniční systém, který musí být integrální součástí ochrany kritické infrastruktury v Evropě. A nyní k zadávání veřejných zakázek. Zde bych chtěla potrhnout, že na úrovni Evropské unie vytváří Výdaje na veřejné zakázky 16 HDP a proto požadujeme, aby elektronické zadávání veřejných zakázek bylo používáno do roku 2015 a to do pro veškeré veřejné, zadáv, veřejné zakázky evropských států a institucí. Rovněž požadujeme, aby se tyto služby využívaly v souvislosti s koncesemi a licencemi a vyzýváme členské státy, aby eh, dokázali zapojit malé a střední podniky právě do oblasti elektronického zadávání veřejných zakázek. Budou zde dvě etapy, jedna jakási přípravná, a potom druhá etapa, což bude etapa po zadání zakázky. A my požadujeme členský stát po členských státech, aby integrovali obě dvě etapy, a to do roku 2015. A nyní k účetnictví a výkeznictví. Zde je a k fakturám, že je třeba eh, podtrhnout, že toto by se mělo v Evropě zavést do roku 2020. Rovněž chceme podtrhnout, že Elektronické fakturování sebou přináší celou řadu výhod, eh, snižuje náklady, snižuje čas potřebný na vypracovávání a, a rovněž umožňuje lépe vybírat daně. Rovněž vítáme nové přebylisy v oblasti DPH, které se také týkají elektronických faktur, které vedou k tomu, že elektronické faktury mají stejné postavení jako faktury papírové. Eh, vyzýváme evropské normující orgány, aby v této oblasti vypracovali společné standardy a chci říci, že Dánsko, Finsko, Itálie a Švédsko a další státy již požadují od svých správních orgánů elektronické faktury, respektive odpovědící střediska pro ně a my chceme, aby ve všech zemích takováto střediska existovala do roku 2016. Závěrem chci říci, že je třeba, aby všechny členské státy měly speciální fóra, grémia, která se budou věnovat tomuto tématu a co se týče těch eh, elektronických fakturačních středisek, zde chci říct, že existují i uživatelé, kteří nemají přístup k internetu a proto by zde měla být zachována obce, tak, aby sám uživatel si mohl zvolit, zda chce fakturu mít elektronicky nebo na papíře. Rovněž je velice důležité, aby balíček opatření komise o otevřených údajech i nadále platil a podporujeme členské státy v tom smyslu, aby se i nadále přistupovalo eh, ke zlepšením a inovací v této Evropě. Rovněž chci poukázat na nástroj Connecting Europe. 2,9 miliard euro se zde investuje do širokopásmového vysokorychlostního internetu a také do digitálních panevropských služeb. Proto je důležité takovéto infrastruktury i nadále budovat, i nadále nabízet takovéto služby a rovněž je důležité, aby vlády a členské státy i nadále budovali struktury elektronické veřejné zprávy tak, aby postupovali podle národních akčních plánů a evropského akčního právu. Interoperabilita zastává, in, zůstává i nadále uhelným kamenem a je důležité, aby na to byly uvolněny odpovídající finance. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. A nyní má slovo pan Cukalas. Děkuji, κυρία Děkuji, paní předsedkyně. Nejdříve chci zpravodajce paní Tykau poděkovat za předloženou zprávu. Jedná se o velice důležitou zprávu a také její stanoviska, která zaujímá, jsou také velice důležitá. My musíme se poučit z toho, co nezafungovalo dobře u e-governmentu v Evropě. My musíme si také stanovovat flexibilní pružné cíle, také vzhledem k tomu, že některé členské státy se do této oblasti teprve působily, ale nesmíme omezovat průkopníky. My musíme vytvořit a nabízet eh, celoevropskou úroveň těchto služeb tak, aby byla interoperabilita zajištěna na evropské úrovni. Paní zpravodajka, paní Tykau, také předložila velice dobré vlastní návrhy, které se týkají především elektronické zprávy a také zavádění dalších elektronických služeb, které by mohla využít jak EU a které jsou také důležité pro jednotný digitální prostor. Předložené návrhy jsou velice dobré, ale leda, co lze ještě zlepšit. Návrhy paní Tykau jsou také v souladu s digitální agendou. Nyní se musíme snažit, abychom celý text povznesli ještě na vyšší úroveň a abychom také zde se dobře připojili a napojili na vedoucí iniciativu EU. Někdy paní Tykau nabízí různá řešení jako elektronickou fakturaci, ale já se domnívám, že výbor ITRE by neměl předkládat vlastní návrhy. My bychom měli zaujmout zde technologicky neutrální stanovisko. Já jsem předložil různé pozňovací návrh na základě politiky EPP. Rádi bychom chtěli větší flexibilitu pro jednotlivé vlády tak, aby vlády měly volné ruce pro implementaci těchto opatření a to jak opatření pro občany a také pro malé a střední podniky. My podporujeme malé a střední podniky, také podporujeme podnikatelský duch na internetu. Tento text má velký význam jak pro soukromé osoby, tak i pro firmy. Členské státy, které extra trpí e, krizí, jako moje země Řecko, e, si slibují také od elektronické zprávy větší transparentnost a větší účinnost. Nehledě na situaci jednotlivých zemí, tak elektronická zpráva je opravdu stojí za to, aby byla celkově a komplexně implementována. Nové technologické aspekty mohou také zlepšit služby ve veřejném sektoru. Děkuji. Děkuji. Slova má paní Mazes Vále tudy poručoval. Děkuji, paní předsedkyně. Já děkuji zpravodajce za tuto velmi zajímavou zprávu. Ráda bych však tuto zprávu doplnila o nové návrhy. Slovinsko, odkud pocházím, před několika lety bylo na čele v této oblasti v Evropě a také jsme získali eh, ocenění za elektronickou zprávu. Ale určité oblasti nejsou upraveny dobře, jako například zdravotnictví a také, tak říkajíc, volný tok pacientů. Proto je třeba vytvořit určité podmínky a mantinely, aby se daly určité věci vůbec realizovat. Je důležité především ze zhora dolů vytvořit informační toky. Bylo by také, vel, také dobré, kdyby tato oblast se rozvíjela ze zhora dolů a na národní úrovni by se rozvíjely služby, které by se prováděly elektronicky. Děkuji. Perfetto, grazie výborně. Někdo další se hlásí o slovo? Pan Kelly, prosím. Eh, Paní předsedkyně, já bych chtěl říct, že podporuji eh, na 100% eh, tuto zprávu. Cílem je být účinnější v celé této oblasti eh, elektronického rozvoje, v oblasti e-health, e-government a další. Zejména je to důležité pro mladou populaci. Je důležité právě mladé lidi do tohoto zapojit aby využívali takovéto služby a aby eh, tyto služby byly dostupné pro všechny, eh, pro ně pro všechny online. Eh, v tom je celá další revoluce, další vývoj, rozvoj. Zejména v dnešní ekonomické situaci je obrovský potenciál obchodu po internetu a přitom víme, kolik procent obchodu probíhá mezi členskými státy, eh, kolik procent eh, obchoduje eh, elektronicky a kolik ne. Je přece důležité, že to umožňuje ušetřit náklady a vytvářet důležité možnosti. Rozhodně bychom tomuto měli na pomoci a měli bychom to podporovat. Děkuji. Grazie, la parola alla Commissione. Děkuji a nyní má slovo komise. Tedy pokud si přeje, se k tomu vyjádřit. Děkuji. Dobré odpoledne. Chtěl bych poděkovat zpravodajce za návrh zprávy. Myslím, že se podařilo na 13 stránkách eh, opravdu vyjádřit velký projekt. Je to velice široký eh, koncept eh, e-government a dovolte, abych se vyjádřil především k oblasti akčního plánu. Velmi vítáme eh, názor zpravodajky, která se soustředuje na klíčové aspekty toho, čemu nebo toho, co si myslíme, že bude zásadně důležité pro rozvoj e-governmentu a také pro vytvoření jednotného digitálního trhu. Vítáme její názory zejména, že je třeba mít eh, jednotný eh, názor, eh, zejména pro oblast elektronické identifikace a další služby. To by mělo být snad připraveno ke konci jara, to je aspoň podle našeho současného plánu. Myslíme si, že to je klíčové pro Eh, proto, aby všichni mohli využít potenciálu e-government. Je to dobré pro podniky, je to dobré pro občany a je to také dobré pro veřejné orgány. Bez takové elektronické identifikace by to nebylo možné. Potřeba harmonizovaného vzájemného uznávání v tomto systému je velmi důležité, jen tak bude možný jednotný digitální trh. A také uznáváme, že v oblasti zadávání veřejných zakázek je to velice důležité, nezbytné, zejména u malých a středních podniků, aby to bylo transparentní, potřebujeme tam nižší náklady, vyšší účinnost a je to klíčové pro eh, rozvíjení této části trhu. A na závěr bych chtěl ještě říci, že přístup, který vidíme eh, v tomto návrhu eh, zprávy, odpovídá tomu, co je navrhováno také v akčním plánu a je to velice pozitivní pro Evropu. Grazie. Rossi. Děkuji. Přeje eh, k tomu něco ještě říci si paní zpravodajka, ano? Já bych chtěla poděkovat všem kolegům, kteří vystoupili. Děkuji rovněž komisi. Bohužel existují ještě nějaké překážky, a týká se to rovněž naší zprávy, a totiž, že máme velice omezený počet stránek. Nemůžeme tedy sepsat eh, skutečně podrobnou zprávu, jak by si to toto téma v podstatě zasloužilo. Chtěla bych pouze zdůraznit, že eh, elektronická veřejná zpráva a implementace digitální agendy budou moci v Evropské unii vytvořit celou řadu pracovních míst. A například dnes jeden podnik z Francie, nebo nějaký podnik z Francie nemá možnost eh, účastnit se elektronického zadávání veřejných zakázek či vůbec eh, zadávání veřejných zakázek eh, například v Bulharsku, protože zde neexistuje interoperabilita elektronického podpisu. Neexistuje vzájemné uznávání takovéhoto podpisu, takže taková francouzská firma prostě nemá možnost eh, se ucházet o veřejnou zakázku například v Bulharsku. Je třeba tedy odstraňovat tyto bariéry. Směrnice o službách byla jakýmsi prvním krokem v tomto směru. Do roku 2010 byli všichni povinni zavést jednotná konkrétní místa pro e, uplatňování této směrnice. Důležité je, že nemáme pouze přístup top-down, tedy se zhora dolů pouze, ale že máme také přístup se stola nahoru, tak, aby všichni zúčastnění mohly nabízet elektronické služby. Je třeba rovněž potrhnout, že mnoho služeb se nabízí na lokální úrovni. Pokud občan EU odjede ze své země původu a například dočasně studuje v jiné zemi, v jiné zemi EU, tak tato osoba ovšem musí i nadále mít možnost eh, zůstat v kontaktu s veřejnou zprávou své vlasti a například platit daně. A proto je důležité, aby vznikla interoperabilita na celoevropské úrovni. Je to něco pro naše občany, tak, abychom opravdu měli jednotný vnitřní trh eh, eh, v oblasti digitální. Role Evropské unie je velice důležitá a ještě oblast elektronického obchodování. Zde bych chtěla uvést jeden velice důležitý příklad. Je to tedy elektronické zadávání veřejných zakázek. Tento systém sebou přinesl transparentnost do této oblasti a umožnil mnoho úspor, takže se tím odlehčily státní rozpočty. Mnoho zemí, které využívají elektronické zadávání veřejných zatázek pro určité kategorie produktů, dokázala uspořit až 30 nákladů v této oblasti. Proto je důležité, aby byly k dispozici elektronické služby. A je to důležité o to více, že potřebujeme jednotný vnitřní trh v Evropské unii, plně fungující a z tohoto důvodu je třeba, aby veškeré produkty a služby byly nabízeny v celé Evropské unii. E, z tohoto pohledu chci říct, že je velice důležitý rozpočet naplánovaný Evropskou unii, e, komisí. Promiňte. Máme tady programy jako Connecting Europe, ale i další projekty, například program pro konkurenceschopnost do roku 2020. Důležité je, jak se do toho zapojí národní rozpočty a samozřejmě v neposlední řadě je důležité, jak budou členské státy rozvíjet své vlastní národní elektronické služby. Jde tedy o to, aby interoperabilita vznikla nejdříve na národní úrovni a potom na úrovni celoevropské. Děkuji všem za jejich poznámky. Já jsem přesvědčena o tom, že na zprávě je ještě co vylepšovat, že si to zpráva zaslouží. Jak jsem již řekla, byla jsem omezena počtem stránek, ale s, velkou, s velkým napětím očekávám vaše pozměňovací návrhy a doufám, že pomocí této zprávy se parlamentu podaří jak si jasně ukázat a prosadit se v tom smyslu, jak by měl vypadat další vývoj v této oblasti na evropské úrovni. Děkuji, předsedkyně. A není lhuty pro pozměňovací návrhy. Bude to středa 15. února ve 12 hodin. A další schůze našeho výboru se bude konat 27. února od 15 do 18.30 a potom 28. února od 9 do 12.30 a potom i odpoledne od 15 do 18.30. Tím to končím tuto schůzi našeho výboru. Děkuji vám.